Evropské centrální banky, eh, kterou eh, napsal pan Marias. Eh, při této příležitosti zde srdečně vítám předsedu Evropské centrální banky Maria Draghiho. Vítejte srdečně, pane předsedo. A, a také Dámy a pánové, já bych byl vděčen, eh, kdybyste zaujali eh, svá místa, nebo eh, klidně potichu opustili sál. Děkuji. A nyní tady dostane slovo pan zpravodaj Notis Marias. Promluví jako první. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament se dneska bude zabývat funkcí, která mu byla připsána na základě smlouvy o fungování EU. Jde o e, výroční zprávu Evropské centrální banky. Evropská centrální banka je nezávislá, nicméně to neznamená, že by byla mimo jakoukoliv kontrolu. Úkolem Evropského parlamentu je to, aby kontrolovala, prověřovala eh, instituce EU, co by přímo volený orgán EU. Eh, výroční zpráva e- Evropské centrální banky byla probírána již v loni, ale tehdy šlo pouze o pozitivní slova na adresu ECB, na adresu její činnosti. Nicméně v této výroční zprávě se konstatuje, že některé politické frakce eh, v rámci výboru e- Econ eh, se pokusili prostřednictvím pozměňovacích návrhů eh, důležité body z mé zprávy vyjmout. Byť právě tyto body zmiňují skutečnosti, které v podstatě znamenají kritiku na adresu Evropské centrální banky. Nám se podařilo to, že eh, tato, evropská, tato výroční zpráva tedy zůstala úplná, Jde o to, že Evropská centrální banka při výkonu svých pravomocí se nesmí dostat do eh, konfliktu zájmu. Evropská centrální banka zodpovídá za měnovou politiku v celé EU a eh, dohlíží na 122 systémových bank v EU těch největších bank. Kromě toho má Evropská centrální banka možnost nakupovat dluhopisy a e, poskytovat nouzovou hotovostní pomoc těm zemím, které se nacházejí pod memorandem. K tomu tedy padl e, rozsudek Evropského centrálního Evropského soudního dvora z roku 2015. V tomto rozsudku je konstatováno, že Evropská centrální banka může nouzovou hotovostní pomoc poskytnout. Eh, všechno to samozřejmě vychází ze zprávy trojky. Trojka musí pracovat transparentně a v tuto chvíli již tady podléhá kontrole. Pane Draghi, nezaměstnanost EU je stále ještě velmi vysoká, je tu mnoho uh, Eh, nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných, eh, přičemž jsou tu velké rozdíly. V Německu je nezaměstnanost pouze 6,4%, ale v Řecku je to 26,6%. Eh, členské státy se snaží ekonomickou krizi zvládnout. Kromě toho musíme dát jasně najevo, že velmi radikální úsporná politika tu nezaměstnanost ještě zhoršila, prohloubila, aniž by se podařilo snížit schodky veřejných financí je potřeba sanovat veřejný dluh a proto potřebujeme politiku, která bude podporovat investice jak v soukromé, tak ve veřejné sféře a přinese větší likviditu a lepší možnosti financování pro malé a střední podniky. Evropská centrální banka v podstatě zahájila program kvantitativního uvolňování, které, který v roce 2015 přinesl jistou úlevu. Mnoho peněz E, nicméně poskytly i národní centrální banky, vnitrostátní centrální banky. Nicméně si myslím, že hospodářský růst to nepodnítilo. Výroční zpráva Evropské centrální banky tedy e, podtrhuje, kde e, jsou hranice měnové politiky. Jednotlivé členské státy musí provádět strukturální reformy a je potřeba zároveň přijmout skutečnost, že ty strukturální reformy vedly k tomu, že v jednotlivých členských státech vzrostly rozdíly mezi lidmi. Eh, zároveň je to tak, že tu jsou velké problémy, ať už eh, se jedná o důchody nebo mzdy. Eh, to všechno je velmi palčivý problém navzdory rezervám, které v Evropské centrální bance jsou a navzdory výkonu dohledu nad evropskými systémově důležitými bankami se musí zjistit, do jaké míry Evropská centrální banka od roku 2015 Eh, zastávala politiku, která eh, v Řecku vedla k politice eh, kontroly nad kapitálem. Ta nouzová hotovostní pomoc tedy byla pomocí z části a já děkuji všem stínovým zpravodajům za pomoc. A nyní má slovo pan Draghi za Evropskou centrální banku. Prosím. Uh, pane předsedo Evropského parlamentu, pane eh, místo předsedo komise, dámy a pánové, členové členky Evropského parlamentu, bez pochyby ocitli jsme se v časovém okamžiku, kdy soudržnost Evropy je podrobena velké zkoušce. Eh, řada výzev, které řešíme v Evropě, jsou evropské nebo dokonce globální. A tyto výzvy eh, potřebují, abychom reagovali eh, celoevropsky. Já jsem rád, že jste mě opět pozvali sem k vám, což je vlastně symbolem toho, že potřebujeme evropskou rozpravu, evropské řešení. Dnes diskutujeme o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014. A v tomto roce Rada přijala celou řadu opatření, aby reagovala na eh, eh, prostředí mm, inflace a eh, nízké inflace což znamenalo, že jsme snížili dvakrát úrokové sazby. Oznámili jsme, že přijmeme cílené dlouhodobé refinancující operace a také, že i e, dvě velké, dva velké programy na odkupování cených papírů a krytých zajištěních obligací. Rok 2014 i to byl rok, kdy začal fungovat jednotný mechanismus e, dohledu a provedli jsme komplexní vyhodnocení. Ale spíše než abych se díval do, zpět, tak dovolte, abych zmínil, jaké výzvy před námi stojí. Za prvé, Velice stručně eh, vysvětlím naši současnou měnovou politiku a proč přehodnotíme eh, naši pozici na zasedání v březnu. Za druhé bych chtěl eh, diskutovat o ekonomických problémech, které musíme řešit a jak je hodláme řešit. Já jsem si zcela vědom toho, že eh, politici zatím tedy se zaměřují na jiná témata, ale musím říct si velice jasně, ekonomický úspěch je také součástí řešení v jiných oblastech a tudíž eh, zmírnit ekonomická rizika si zaslouží být eh, vysoko na, mezi politickými prioritami. Asi před třemi lety mm, <clears throat> začala eh, inflace se odchylovat od našeho eh, cíle, to je 2%. Eh, od října 2013 byla inflace pod 1%. Pro, po celý rok 2015 headlineová inflace byla velice nízká v eurozóně nebo dokonce negativní a zůstala pod vlivem nízkých cen komodit a e, v e, inflace, průměrná roční inflace v eurozóně byla e, podle odhadu 0,4%, tedy to je odhad z ledna tohoto roku. A souběžně s tímto trendem mm, jsme neustále i museli revidovat výhledy inflace a na, začátku roku 2015 naši zaměstnanci odhadovali inflaci na rok 1,5% v roce 2016 a 1,8% v roce 2017 v prosinci. Jejich odhad byl pouze 1% na tento rok a 1,6% na rok 2017. Takže vzhledem k tomuto poklesu <clears throat> banka v prosinci rozhodla, že opět bude jednat a naše mm, přehodnocení našeho měnové, naší měnové politiky má dvě části. Za prvé, jsme vzali do úvahy, že opatření, která jsme zavedli od leta 2014, byla velice efektivní Eh, měnový stimulus, který, eh, který byl zaveden, vedl k tomu, že se eh, zlepšily financovací, podmínky financování, to znamená stimulovali úvěrování a i poskytli dost velkou podporu oživení ekonomiky v eurozóně. Bez těchto opatření eurozóna by v minulém roce byla v jasné deflaci a ceny by padaly ještě rychleji i tento rok. Eh, růst tedy by byl daleko nižší. Za druhé, eh, zatímco tato opatření tedy byla efektivní, tak zároveň nebyla dostačující ve světle zhoršující se vyhlídky na stabilitu cen. Zde bylo konkrétní riziko, že bez toho, aniž bychom zvýšili kvantitativní stimul, Eh, tak eh, eh, datum, ke kterému inflace byla stanovena na nižší úrovni, ale blížila se 2%, tak to by opět mohlo vést tomu, že opět by došlo k poklesu a znamenalo by to, že bychom museli znovu redefinovat naši politiku. Tedy my jsme se rozhodli, že e, naši politiku přehodnotíme a e, my jsme tedy e, snížili naše depozitní facility o další minus 0,3%, rozšířili jsme i konečné datum pro měsíční odkupy do konce března 2017 i jsme i e, jsme e, jsme i e, jsme se rozhodli, že bude pokračovat v, hlavním refinanc v hlavních ref, operacích refinancování na vždycky na čtvrtletní období, kdy stanovujeme fixní sazbu. A opět samozřejmě podmínky ale se opět změnily od té doby, to znamená Eh, mírné oživení v eurozóně, mm, to vede především eh, domácí poptávka, ale je zde i opět velké riziko poklesu. To se opět zvýšilo, toto riziko, a navíc eh, je zde i otázka nestability na trzích finančních i trzích komodit. Je zde problém těch rychle rostoucích globálních ekonomik i mm, mm, inflační dynamika je eh, hmatatelně slabší, než jsme očekávali v prosinci a i eh, nedávná vlna desinflace eh, především je způsobená pádem cen ropy. I jsme anticipovali hm, nižší růst platů spolu s tím, jak i klesají naše vyhlídky, které se týkají hm, inflace a samozřejmě to všechno může ovlivňovat stanování mest a cen do budoucna. A tudíž na naší poslední schůzi v lednu my jsme dospěli k závěru, že bude třeba zrevidovat a možná přehodnotit eh, naši měnovou politiku a to na naší eh, příští schůzi na začátku března, kdy budou k dispozici nové makroekonomické odhady. Eh, naše, naše eh, měnová politika funguje a banka chce přispět k tomu, aby eh, se podílela na tom, že oživení skutečně bude stabilní, ale jsou zde rizika. Pokud by se ta rizika hm, skutečně zrealizovala, tak by to podkopalo oživení. Politické problémy, které řešíme, jsou čtyři týkají se globálního prostředí, situace, na, situace finančního systému hospodářské a fiskální politiky členských států a politické nejistoty kolem eh, Evropy, evropského projektu. Za prvé, pokud jde o globální prostředí. Vyhlídky růstu se trochu zlepšují v těch eh, rozvinutých ekonomikách, ale eh, výhledy těch rychle rostoucích, rozvíjejících se ekonomik ty jsou teď slabší a Eh, i navíc tyto tedy emerging markets čelí velkým rizikům ekonomickým, finančním eh, a i mají problém se strukturálními mm, problémy, překážkami, mají mm, makroekonomické nerovnáhy a nerovnováhy a je to problém nízkých cen komodit, což znamená, že se i e, toto riziko může e, přesunout a může to vést k horším finančním podmínkám. Tedy e, klíčové bude, jak tyto nově se rozvíjící trhy budou ovlivněny tedy těmi horšími finančními podmínkami a jaké to bude mít dopady na poptávku v eurozóně. Na základě těchto informací je třeba zajistit i Eh, větší odolnost euro, eh, ekonomiky v eurozóně. To je zásadní. A za druhé, máme zde politické výzvy týkající se našich finančních trzů eh, finanční systém eurozóny přes ty různé, ty, zažil různé epizody velkého napětí, velkých tlaků v druhé polovině minulého roku, ale poté, co se vytvořila bankovní unie, došlo ke stabilizaci, ale zatím není dokončena aby náš finanční systém skutečně byl bezpečný a odolný, tak musíme udělat pokrok ve dvou hlavních oblastech, které se vzájemně doplňují. Na jedné straně musíme finalizovat a realizovat práce, kterou jsme začali, když jsme zavedli jednotný mechanismus dohledu a jednotný systém, rezoluční eh, eh, systém, tedy záchrany bank a e, takže to znamená, že ještě musíme dále harmonizovat naše pravidla dohledu a musíme zajistit konsistentní aplikaci e, směrnice e, o bail-in. A na druhé straně musíme i posílit kredibilitu toho fondu pro případnou záchranu bankovního systému, musíme i zajistit lepší zabezpečení Eh, depozit, eh, to znamená, že musíme vytvořit jednotný program pojištění depozit. Eh, snižování rizik a opatření sdílení rizik, to jsou dvě stránky stejné mince a měli bychom na nich pracovat paralelně. Jsou zásadní na ochranu stability evropského bankovního sektoru. Za třetí, E, máme zde výzvy, které se týkají e, fiskální ekonomické politiky členských států, což znamená rozhodující rozhodné kroky. Fiskální politiky by měly přispět k ekonomickému oživení a zároveň by měly být plně v souladu s požadavky paktu stability a růstu. Toto je důležité, abychom zachovali pro takto důvěru e, v evropský fiskální rámec a abychom zajistili i udržitelnost veřejných financí. Kromě toho země by profitovaly z eh, toho, pokud ty fiskální politiky by byly více nakloněné růstu, což znamená větší efektivitu veřejných služeb, znamená to i, eh, i pro eh, růstový daňový systém. Ale pokračující cyklické oživení v eurozóně, to také potřebuje i efektivní strukturální politiky a to především je třeba zlepšit podnikatelské prostředí, včetně poskytnutí eh, příslušné adekvátní veřejné infrastruktury. To je zásadní, proto abychom zvýšili investice do produktivních odvětví, abychom zvýšili počet pracovních míst a produktivitu. Pokud ty reformy budou důvěryhodné, řádně, eh, řádně koncipované, vybrané, promyšlené, tak pozitivní efekty mm, ucítíme hned, a to především v kontextu eh, eh, naší eh, měnové politiky, která toto podporuje. Za čtvrté a nakonec je zde pořád určitá nejistota kolem evropského projektu. Toto platí v širší kontextu naší unie. Řešení, které by plně zakotvilo Spojené království v EU, aby umožnilo další integraci v eurozóně, to by všechno posílilo důvěru a ekonomická a měnová unie zatím není dokončena, není e, završená. Občané a trhy si nejsou jisty, zdali vůbec jsme schopni jednat společně v duchu společné sdílené odpovědnosti. Měli bychom ukázat, že ano. A závěrem e, bych se chtěl vrátit k tématu naší rozpravy, tedy Eh, <clears throat> vaše usnesení o naší výroční zprávě z roku 2014. Chci vás ujistit, že my to velice pečlivě studujeme. Připomíná nám to, že neseme povinnost jako veřejná instituce, tak abychom, eh, abychom se hovorí způsobem transparentním a zodpovědným. Zveřejnění eh, dokumentace, která se týká členů výkonné rady, to začalo tento měsíc, to je pouze příklad tohoto trendu. Budu se těšit na rozpravu a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Draghi. Děkuji, pane Draghi. A teď eh, vítám místo předsedu Evropské eh, komise Valdise Dombrovské, se kterému také uděluji slovo. Děkuji. Pane eh, předsedo Evropského parlamentu a pane prezidente Evropské centrální banky, vážení poslanci. Děkuji eh, eh, panu eh, zpravodaji Mariusovi a jeho kolegům na výboru Ekon za tuto zprávu. Toto hodnocení ex post činnosti Evropské centrální banky Evropským parlamentem je důležitou součástí demokratické odpovědnosti a, a také součástí e, odpovědnosti nebo nezávislosti ECB. E, komise e, zajistuje, aby nezávislost v ECB byla zajištěna, protože je nezbytná pro zajištění stability, měnové stability. Vzhledem k politickým opatřením v minulých letech, včetně škrtů v úrokových měr, finančních operací a Eh, rozšířeného programu nákupu aktiv. ECB eh, e řeší eh, mm, rizika obnášející dlouhodobé období, obnášení na dlouhodobým obdobím nízkých cen. ta opatření by měla podpořit ekonomiku a inflaci přiblížit cílu ECB e 2% nebo kolem 2% eurozóna pokračuje v mírném oživení a podporují eh, dobré věci, jako je eh, nízké ceny eh, ropy a také nižší směný kurz eura, který je příznivý pro vývozce z eurozóny. Také zde máme geopolitické napětí, naopak, které je nepříznivé jak na východě, tak na jihu v našem sousedství a také určité, eh, určitou nestabilitu na eh, globálních vznikajících trzích a také eh, se zhoršuje obecná hospodářská situace. Takže v tomto kontextu budeme aktualizovat svoji ekonomickou předpověď Vydáme ji ve čtvrtek na zimní období. Komise sdílí názor parlamentu, že Evropa nemůže spoléhat na měnovou politiku a v příznivé vnější prostředí k zvýšení potenciálu růstového našich ekonomiky a celkovému zvýšení HDP. Vlády si musí vrhnout rukávy a provést zbytné strukturální reformy. Strukturální fiskální a monetární politika hrají každá svou roli pro tedy eh, přístup na eh, kloněný k růstu. To, co se stalo v minulých eh, letech, vedlo ke snížení deficitu a ke, stabilizaci úrovně zadluženosti v eurozóně. Hmm. Ovšem je třeba pokračovat dále na této cestě. Komise souhlasí s Evropským parlamentem, že fiskální přizpůsobení díky pravidlům zabudovaným do paktu stability a růstu, že toto je třeba doprovázet strukturálními reformami, reformami trhu se službami a s prací. To vede ke snížení nerovnosti. Stimulace eh, investic zůstává jednou z eh, priorit eh, komise. Nedávné pokles investic chceme, těm chceme čelit podporou financování malých a středních podniků. Také jsme podpořili iniciativu pro strategické investice, eh, které, eh, která má řešit velké investiční potřeby v Evropě. Vzhledem k tomu, eh, že od začátku ledna už jsou obsazeny všechny řídící orgány, takzvaný fond EFSI již funguje a má zajistit tedy, abychom dosáhli toho investičního cíle 315 milionů, miliard eur do tříletého termínu. Také sledujeme kapitálové trhy. Eh, naším ehm, cílem je podpořit eh, diversifikaci kapitálových eh, zdrojů, podpořit přeshraniční investice a usnadnit přístup malých a středních podniků ke kapitálu. Komise počítá s podporou parlamentu zejména v v oblasti, eh, tedy, eh, a nejenom v nadcházejících legislativních řízeních. Parlament musí eh, zůstat na pozoru vzhledem k finančním bezpečím, která vyplývají z situace na trhu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, závěrem bych zdůraznil, že si myslím, že názorově se s komisí do značné míry překrýváte. Myslím, eh, že můžeme vytvořit společný prostor pro trvalý udržitelný eh, růst a vytváření pracovních míst v Evropě a těším se dnes na plodnou debatu. Děkuji. Děkuji, pane. Buongiorno. Děkuji, pane komisaři Dobrovsky, dobrý den. Chci přivítat pana předsedu Drákyho a začneme nyní s politickými skupinami. Eh, slovo má mm, na minutu 30 pan Van den Kendelare prosím. Vážený pane předsedo Draghi, eh, vznik eh, parlamentní eh, zprávy nebyl snadný. Vášnivá debata ukázala, že monetární politika je obtížné téma Super Mario a další jména stále přitahujete, ale já bych byl raději, abyste nepřitahoval příliš, tedy příliš, příliš takovou pozornost, aby bylo Eh, aby se nevědělo o vašich eh, opatřeních, aby eh, Evropská centrální banka měla dostatečnou důvěryhodnost k naplňování svého, svého cíle. A bylo by dobré, aby národní státy nezapojovaly se nebo nesnažily se intervenovat do její činnosti protože právě důvěra je základním stavebním kamenem vaší činnosti. Proto eh, přehled o vaší eh, činnosti, eh, přehled o vaší činnosti je velice důležitý. Je třeba vést intelektuálně poctivou debatu o pro a proti vaší politiky. Můžeme se podívat na to, že bezohlední investoři vytvářejí vlny strachu. Nikdo není ušetřen Spousta eh, lidí eh, chtěla využít nízké úrokové eh, sazby a Všichni máme ale eh, zájem na tom, aby se ekonomika eh, rozjela. Musíme eh, zůstávat ostražití vůči rizikové politice, ale nesmíme se nechat ochromit, protože nezasahovat tak, jak chtějí někteří zde přítomní, obsahuje mnohem více vážnějších rizik. Proto si myslím, že je tady velice silná vize v té zprávě a ji podporuji. Děkuji za socialisty a demokraty. Má slovo pan Mavrides Kostas. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji, byť z politického hlediska nejsme vždycky zajedno. Vítám i pana Trakyho. Skutečnost, že tady s námi je, diskutujete, Eh, v plenárním sále dokazuje, že jste si vědom toho, že jste zodpovědný parlamentu a eh, váš program kvantitativního uvolňování eh, nepochybně přispěl k uvolnění vypjaté situace. Na druhé straně musíme konstatovat, že eurozóna je stále ještě velmi náchylná a stále ještě eh, se jedná o oblast, kde vládnou velké sociální nerovnosti, mnoho lidí trpí sociálním vyloučením a proto vítáme to, co před nedávnem zaznělo. Je potřeba bojovat proti sociálnímu vyloučení v Evropě. Například Čína a jiné země na světě mají velké přebytky. Já si myslím, že tady musí dojít k určitému vyrovnání a k tomu bych rád slyšel váš názor. A kromě toho bych eh, rád slyšel něco o fragmentarizaci finančních trhů, protože to je velký problém v eurozóně. Uh, Malé a střední podniky si mohou dovolit pouze velmi drahé financování ve srovnání s velkými podniky a to platí e, i pro e, členské státy, které se i nadále nacházejí v krizi. A i k tomu bych rád slyšel váš názor. Jde o to, jak tedy e, je možno převést ty nízké náklady do reálné ekonomiky. A kromě toho bych se rád zmínil o finančních institucích, které i nadále hrají velmi důležitou roli, protože fungují podle určitých pravidel a musí vykonávat určité funkce, plnit určité úkoly. E, platí zásady, které by měly dodržovat všechny finanční instituce a k tomu bych také chtěl slyšet váš komentář. A na závěr dva, dvě poznámky. Za prvé, Eh, větší možnosti přidělování úvěru, nebylo by dobré, kdybychom vytvořili mechanismus, který funguje například ve Španělsku nebo v Irsku. A poslední věc, to se týká zajištění vkladu. Co eh, chcete udělat v těch členských státech, které se nedrží vašich doporučení, vašich rad a vytváří si systém à la carte? Děkuji za EKR na minutu pan Ožo. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, vážený eh, pane zpravodaj, dámy a pánové, ta zpráva je vyváženým posouzením činnosti ECB. Je zde poprvé v té zprávě také kritický hlas. Můžeme zúraznit všechny Eh, krátko i dlouhodobé eh, nástroje, které mají eh, mít za cíl oživení hospodářství, reálné hospodářství ve všech 28 členských státech Evropské unie, nejenom v jejich části. Je ale třeba také zdůraznit, že navzdory tomu, že ECB vyvíjí svoji činnost, podmínky financování soukromých i veřejných investic jsou mnohem horší než před krizí i nadále proto eh, žádáme eh, zvýšení eh, přístupu malých a středních podniků, zejména k financování. Když se díváme na výroční zprávu o činnosti ECB, tak bych chtěl ještě upozornit na jednu velmi důležitou věc, podle mě. Je to eh, eh, úcta k nezávislosti rozhodování ECB, ale také eh, oddělení dohledové roli v, v, v peněžní politice, protože kdybychom ty role měli oddělené, tak by to nespůsobovalo takový střed názor zájmu. Za skupinu ALDE má slovo na dvě minuty paní van Nievenhausen. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, srdečně vítejte, pane předsedo. Eh, I vy, pan místo předsedo Dombrovskis. Já začnu u, pane, u pana Mariase a stínových zpravodajů. Děkuji za pěknou spolupráci o této zprávě. V té zprávě parlament vyslovuje zásadní obavy ohledně účinnosti kvantitativního uvolňování, kdy každý měsíc 60 miliard eur finančních růstových hormonů se napumpuje do eurozóny. Pane Draghi, eh, asi víte, že eh, monetární politika eh, sama nestačí k oživení ekonomiky. Je třeba také ekonomických reform a zdravá rozpočtová politika. Vy jste dnes hovořil o tom třetím bodu ve svém projevu a to je ono. Souhlasíte se mnou, že v této oblasti to ještě nejde tím správným směrem? Vůbec ne. V řadě zemí trh práce je zadrhnutý a vlastně mentální představa Eh, nějakého zaměstnání na celý eh, život, to eh, už ve většině zemí existuje. Je třeba upravovat penzijní věk a je spousta zemí, která, které mají velké deficity a velké dluhy a také nízký dluh, tedy pardon, nízký růst a nízkou inflaci. To není žádný dobrý vývoj. A když eh, se na to dívám, tak si kladu otázku, jestli je rozumné za těchto okolností eh, dále prosazovat eh, kvantitativní uvolňování a ty obavy prohlubuje ještě negativní vedlejší efekt monetárních podnětů na stabilitu peněžních fondů a penzijních fondů v Evropě. Pokud odpočítáme v nízké ceny ropy, tak ta inflace vůbec není tak eh, eh, dramaticky nízko. A opravdu potřebujeme další kvantitativní uvolňování už vzhledem k tomu, že eh, nezbytné strukturální reformy a příslušná politika dávno chybí. Mohl byste nám říci, jestli za těchto okolností opravdu je třeba pokračovat s kvantitativním uvolňováním? Za minutu 30 pan Demázi. Pane předsedající, pan Draghi eh, na chvíli uklidnil finanční trhy, ať to stojí, co to stojí. Nicméně špatné eh, úvěry se za velké pompy snažíme převést na daňové poplatníky. A znamená to jen jednu jedinou věc. Eh, krize v eurozóně pokračuje a pan, Her, pan Draghi to řekl sám, není dostatek investic. Banky nepřidělují ne, nepřidělují úvěry, protože eh, tu není dostatečná poptávka navzdory tomu, že úroky jsou velmi nízké. A proto to kvantitativní uvolňování povede pouze k vytváření bublin. Evropská centrální banka také neplní svoje cíle, pokud jde o inflaci. Eh, smějeme se eh, německé centrální bance, že si stanovuje cíl pokud jde o inflaci, pouze 0 až 0,2 eh, Evropská centrální banka eh, by nechala padnout euro v Irsku, v Kypru, pokud by eh, nemusela nemuseli irští daňoví poplatníci zachránit banku Anglo-Irish. Eh, je jasné, že tato úsporná opatření jsou korupční a nikam nevedou. Já si myslím, že to překonáme pouze prostřednictvím investic. To musí Evropská centrální banka podpořit nákupem dluhopisů, protože jinak se euro rozpadne. Děkuji. E- Děkuji. Kolegové, tím jsme skončili s eh, oficiálními prohlášeními politických skupin a mm, poté využijeme i nástroj modré karty. A teď má za zelené slovo pan Urtasun. Minuta 30. Pane Dragi, pane komisaři, děkuji, že jste přišli. Pane Dragi, tento parlament eh, častokrát eh, dal různá opatření měnové politiky, která jste přijímali mm, Eh, to znamená odkup eh, dluhopisů, státních dluhopisů, což eh, mm, řešilo krizi se, se, mm, s rozpočty, ale zde mm, často, ale Eh, ten objem eh, často není dostačující a nemá to dopad třeba na úroveň cen a podobně. Pane Draghi, ten váš program eh, <clears throat> přímo často nezasahoval do reálné ekonomiky, to jsme tady několikrát opakovali a navíc ještě to často i nahrávalo spekulantům, spekulacím a skutečně to není něco, co by se dostalo do reálné ekonomiky. A nedostatek podpory agregované poptávky, to je ve vaší odpovědnosti, ale některé tyto programy, jak se zdá, e, i podle údajů, které máme, tak nefungovaly, jak by měly v tomto. A závěrem, pane Draky, musím říci, že my vyhodnocujeme vaši činnost, e, která se týká Řecka. A tam nás velice zneklidňuje, že tam není jasný právní rámec <clears throat> pro pomoc Eh, abyste eh, přijímali rozhodnutí zcela svévolně, hm, prostě svévolně hm, o své vlastní vůli. Jste eh, rozhodovali, to tež platilo pro Kypr, hm, takže vy přijímáte rozhodnutí, <clears throat> která v podstatě ohrozila i vůbec důvěryhodnost našich institucí. Děkuji za EFDD, minutu 30, pan Vali. Děkuji, pane předsedo. Banka v roce 2015 mm, eh, pokračuje v politice, která již byla nastartována před dlouhou dobu a i banka se chová měnově, měnově su, suverénně a členské státy musí si do úvahy, že v podstatě podléhají eh, této bance a že její demokratická práva, práva jejich občanů jsou ohložena, ohrožena jsme pod diktaturou Bruselu a Frankfurtu vlastně takto a v roce 2014 eh, i došlo ke jasnému konfliktu zájmu i eh, selhaly měnové politiky, selhaly dohledy a banka neustále i hlásá e, různé politiky, škrtů, reform a podobně a mle hájí zájmy určitých e, skupin. A mm, ti, kteří z toho profitují, to jsou e, ti, kteří strategicky v podstatě těží a zneužívají veřejné zdroje a privatizují. Rok 2016 vede k, ke zpomalení ekonomiky, je to i kvůli migrační krizi, takže i zde opět dojde k oklešťování suverenity a opět se budeme vzdalovat občanům, tak jak i se říká ve zprávě pěti předsedů. A to je dost hrozná představa pro občany, tato eurokracie. Je třeba tedy přijmout nový demokratický program, politický program pro Evropu. A jedna věc je jasná, demokracie eh, je to, co hájí eh, ti, kteří hájí občany a ne ti, kteří hrají měnovou a ekonomickou unii. Děkuji a minutu 30 eh, za ENF má pan Anemans. Děkuji, pane předsedo. E, takže e, sedm e, let krize nestačilo. Socialisté, demokraté a liberálové vlastně se zmocnili zprávy kolegy Mariase a chtějí panu Dragimu dát najevo, že může pokračovat tak, jak doposud. Pane, pan Marias byl odsunut, protože říkal pravdu a dal tam eh, opatrný paragraf, kde řekl kriticky, že ECB možná překročila svůj mandát, protože začal nakupovat eh, státní dluhy, ale to musel škrtnout. Jeho zpráva byla eh, unesena a teď si tam přečteme to, že vlastně se potvrzuje to euro, ta, to, ta eurovíra, to euronáboženství a ono to může být ještě horší než eh, to bylo doposud. Eh, takže eh, tohle vlastně má podpořit pana Draghiho, aby pokračoval ve své ekonomice dluhů, transferové v Unii, ekonomice nezaměstnanosti a to s penězi, které akorát chrlí, akorát, že to ne nepůsobí žádné eh, eh, nepůsobí to žádné, žádný eh, růst. Ono to nemůže, protože to je fundamentálně špatně. Pan Draghi je zlatem obložený podvodník, který nás vede k chaotické implozi, která hrozí zcela mm, mm, nekontrolovaně zničit měnovou unii. Pane Draghi, přestaňte s tím a začněte přijímat mnohem rozumnější opatření. Eh, Já se omlouvám, mm, pane Andemasi, ale není možné eh, urážet navíc hosty. A nyní má slovo na minutu pan Synadinos za nezařazené. Pane předsedající, jedna jediná věta v té zprávě jasně dokazuje, o co Evropské centrální bance jde a e, v čem spočívá smysl hospodářské politiky EU. V odstavci 11 se Evropská centrální banka hlásí k tomu, že učiní všechno pro to, aby se euro zachránilo. E, to je úkolem ECB od roku 2012. E, Řecko v loňském roce muselo vyjednávat o přežití. Evropská centrální banka eh, skončila s nouzovou hotovostní pomocí a snažila se tedy eh, provádět boj eh, s malým zlým bratrem. Je zřejmé, že všechno to slouží pouze k tomu, abychom zachránili finanční stabilitu Německa. Já si myslím, že abychom to změnili, musíme dát euro jasný směr. A je potřeba, abychom tedy dali slovo eh, rodinám národům a jednotlivcům. Děkuji. Děkuji. Takže eh, tím jsme skončili s eh, mm, tímto kolem a nyní pan Rosaty, minuta 30. E Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že měnová politika ECB se zaměřuje správně na obnovu ocenové stability a přispívá k postupné hospodářské obnově v Evropě. Nekonvenční opatření, jako je program nákup aktiv a negativní úrokové sazby, byly obecně e, úspěšné, i když o trochu e, opožděné. Kdyby bývaly byly e, zavedeny dříve, tak ty výsledky by asi bývaly byly lepší. Ale to není kritika, pane Draghi. Já jsem si dobře vědom politických omezení, v nichž musíte jednat, a zejména stanovisko, stanoviska Eh, k těmto opatřením u některých členů eh, dozorčí rady. Nicméně eh, vaše politika se eh, v praxi ukázala a eh, jsou správnou. To, že vaši oponenti neměli pravdu, je zřejmé. Pane předsedo, to, že dnes projednáváme objektivní a vyvážený dokument zprávu o činnosti ECB, je díky tomu, že je to mnohem lepší zlepšení dokument oproti návrhu, který projednával Ekon původně. Já si myslím, že původně to bylo ehm, nevyvážené a plné neoprávněných obmění ECB zejména u věcí, za, kterých ECB, za které ECB neodpovídá. Pane předsedo Draghi, já bych měl jednu otázku. Na jednom z našich eh, předchozích sekání během monetárního dialogu na Ekonu jste říkal, že byste uvažoval o helikopterových eh, penězích, eh, to znamená přímé hotovostní injekce účastníkům na trhu. Co si o tom myslíte teď vzhledem k právní stránce, k dobrým a špatným dopadům toho opatření, i kdyby se teď zavadlo? Pane Rosati je tady na vás otázka. Přijímáte? Pan van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Pane Rozaty, eh, vy jste Eh, zde přišel eh, s eh, skvělým projevem. Tady chráníte pana Drakyho a říkáte, že udělal skvělou práci. To mě velice to mě překvapuje, protože nedělá vůbec svoji dobrou práci. Má mít inflaci pod dvěma procenty a od roku 2013 to vůbec není na té úrovni. Jak můžete říci, že pan Draghi dělá dobře svoji práci? To je nepochopitelné. Pan Rozaty? Eh, oni udělali to, co bylo eh, možné ve svých kompetencích, tak jak je eh, popisují smlouvy. Jak jsem říkal, možná, že to kvantitativní uvolňování mohlo začít o trochu dříve, ale také jsem říkal, že jsou tady politická omezení. Při tom závěrečném výčtu Mm, nakonec pan Draghi zachránil eurozónu v roce 2012, když řekl, že udělá to, co je třeba na, nebo ať to stojí, co to stojí na záchranu eurozóny a mm, za to e, zaslužuje kredit. Děkuji, pane Rosaty. Pan Gualtieri, dvě minuty. Já chci poděkovat politickým skupinám za to, že, se, že přispěli k tomuto návrhu, který je vyvážený a jasně vyjadřuje pozitivní úsudek ohledně měnové politiky politiky, kterou vede centrální banka mm, s tím, že víme, jak významné jsou ty nekonvenční opatření, která přijala v posledních měsících. Také souhlasím s hodnocením, které vyjádřil pan Draghi, pokud jde o další vývoj makroekonomického rámce. Na jedné straně posílení vnitřní ekonomiky, a to především díky spotřebě, a na druhé straně oslabení světové ekonomiky, především Eh, tím, že se eh, ty rychle se rozvíjející rozvojové ekonomiky zpomalily, což omezuje finanční kapacity. Samozřejmě naše možnosti ovlivnit to jsou omezené a je třeba mm, především tedy působit v eurozóně. Mm, je mm, třeba tedy <clears throat> eh, proto, je třeba, proto kvituji s uspokojením politiky centrální banky, která eh, neustále přehodnocuje měnovou politiku a mm, mm, tak, aby se plnily ohlášené cíle. Samozřejmě měnová politika jako taková nemůže garantovat, že dojde k cyklickému, že se cyklické oživení změní ve strukturální. Je třeba pokračovat na cestě strukturálních reform, které budou sociálně vyvážené a které dají potenciál růstu ekonomiky a zároveň je třeba, aby rozpočtová politika na agregované e, úrovni šla roku v ruce se měnovou politikou a ne aby byly v rozporu. Eh, mm, členské státy, které mají fiskální prostor, tak to musí použít a ty, které nemají fiskální prostor, tak musí mm, mm, se snažit udržitelně, stabilně aplikovat veškeré, veškerá pravidla paktu stability a růstu. A dále třeba i završit měnovou hospodářskou unii, to znamená skonkretizovat dlouhodobou vizi zprávy před pěti předsedů, fiskotextop, je třeba i pracovat na legislativním návrhu Evropské komise o e, zárukách za depozita a redukci rizik. Mm, I, mm, je třeba vzít do úvahy širší kontext, e, včetně potřeb finanční stability. Děkuji, pane Gualtieri. E, minutu má slovo pan Lunes. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane Draghi, jste nezávaslý, ale musíte eh, skládat účty ze své politiky. Například ekonom Petr Prat eh, eh, odpověděl na otázky od eh, Herta Nulse za vás a například řekl, že jste už přidiskli miliard, tedy bilion a půl eur, ale inflaci jste nedohnali. Pan Prat také říká, pokračujeme dál, prostě přitiskáme peníze dál bez omezení. Pane Dragi, přifoukáváte mídlové bumbliny v naší ekonomice, utočíte na naše na naspořené prostředky a na naše naše penze. Prosím, mohl byste eh, naslouchat Williamovi eh, Whiteovi, eh, člověku, který dobře předpověděl finančně hospodářskou krizi. Říká, že monetární politika časem ztrácí efektivitu a škodlivé vedlejší efekty jsou stále zřetelnější. Já si myslím, že nad tím bychom se tady všichni měli zamyslet. Děkuji. Na minutu má slovo pan Kalvet Šambon. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Draghi, pane komisaři. V minutě čtyři myšlenky. Já chci panu Dragimovu poblahopřát k technickým rozhodnutím a moje otázka, nevadilo vám, že vstup Číny v podstatě Eh, mezi země mm, trž ekonomiky bude proti zájmu euro. My jako moje skupina vždycky budeme podporovat myšlenku, že eh, měnová politika nevyřeší konkurenceschopnost ani produktivitu evropské ekonomiky, ale podpoříme to reformy, strukturní refor, strukturální reformy a ty je třeba požadovat a mm, jako mm, technický politický bankéř, ano, děkuji vám, že se zavedly první kroky které se týkají zajištění depozit. Ale je to velice pomalé a velice skromné. A nakonec si vám poděkovat jako evropskému bankéři v roku 2014. Vy, vám se podařilo realizovat velké zisky pro centrální banku, což je dobré. A proč tedy <clears throat> tyto mm, eh, zisky nepomohou financování evropského projektu? Děkuji, pan Papadimolis, minutu. Děkuji, paní, pane předsedající. Pane Draghi, pane Dombrovsky, měnová politika ne, nestačí sama o sobě, potřebujeme i jinou hospodářskou politiku. A já si myslím, že na to by měl reagovat pan komisař Dobrovský, když už to je. Jde o to, aby Eh, jsme konečně, abychom konečně opustili přísnou politiku úspor a začali propagovat investice, a to i tam, kde není přebytek. Pane komisaři, proč to tak dlouho trvá? Proč tak dlouho trvá, než budeme mít jednotný mechanismus zajištění vkladů? Vždyť to je třetí pilíř bankovní unie a já bych se rád ptal, zeptal, do jaké míry tedy může pan Schäuble tr, třeba eh, trvat na svém vetu. Eh, vy jste započal program kvantitativního uvolňování. Jak to bude pokračovat? zaleknete se, až budete narážet na stále větší interní odpor? A kromě toho bych se rád zeptal, kdy se moje země bude moci tohoto kvantitativního uvolňování konečně účastnit, protože my si musíme brát úvěry za mnohem větších úroků než ostatní. A já si myslím, že takováto opatření potřebujeme, abychom mohli stabilizovat naše hospodářství. Pane Papadimulis, pan Schaffhauser na vás má otázku. Akceptujete tak, pane Schaffhausere? Ano, milý kolego, proč řecká vláda eh, nepožaduje, aby centrální banka Eh, vydala eh, peníze, eh, aby se dali použít na investice do řecké ekonomiky, do energetiky, do nových energií, protože to by bychom skutečně tyto peníze investovali do reálné ekonomiky. To by došlo, to by znamenalo ke změně. Proč kvantitativ easing se omezuje pouze na banky? Děkuji, pane Papadimulisi. Děkuji, pane předsedající. Ano, rozpad eurozóny a návrat k národním měnám, to je přeci program Marie Le Pen, to není program paní pana Ciprase musíme si uvědomit, že politika, kterou zastával pan Schäuble, konečně skončila. Řecké hospodářství se konečně alespoň trochu stabilizuje a e, doufáme, že v roce 2016 zaznamenáme pozitivní hodnoty a my e, jako levice nevoláme po rozpadu eurozóny, ale potom, aby to byla jiná sociální Evropa. Děkuji, eh, pane Draghi, říkáte, že vaše politika funguje. Eh, nicméně eh, nevýkonnost eurozóny vlastně se, ztracel, se ztrátí z pozornosti jenom kvůli katastrofě v šengenském prostoru. Obě dvě, oba dva tyto pilíře evropské integrace se hroutí. Teď jsou aktuálně zajímavější obrázky z Schengenu, ale Podívejte se, 40% zaměstnanost na jihu periferie, dlouhodobá strategie, zde eh, stagnace ničí eh, lidský potenciál. Eh, je tady třeba reformovat eurozónu? Ano, strukturální reformy jsou třeba, aby se zvýšila produktivita, ale pokud budou správně udělány, tak zásadní rozdíly mezi hospodářskými silami budou pořád významné. Eh, každá země potřebuje eh, svoji vlastní politiku, stejně jako každá země potřebuje eh, kontrolu nad svými vlastními hranicemi, svoji vlastní jinou politiku. Děkuji. Na minutu 30 má slovo pan Moro. Mm, milý kolego, pane předsedo, především chci kritizovat vliv velkých politických skupin a pana Mariase, kteří bohužel tuto zprávu zbavili její kvality této zprávě se nikde nemluví o slově ropa. Je zbytečné připomínat, že pád cen ropy za poslední rok a půl je eh, i klíčovým pro ekonomiku. Nyní vedla to k destabilizaci tohoto eh, sektoru a k problému s financováním i mm, tedy to má zásadní dopad na e, vývoj cen a i to vede k vysoké míře deflace. Také mm, mm, pokles cen o 50% za pár týdnů a to má velký dopad na e, trhu e, s ropou, ale i na deriváty na tomto fyzickém hm, eh, eh, trhu v podstatě eh, se obchoduje stejně jako se deriváty. Takže to bude mít ještě další opačný efekt, jakmile začnou spekulanti vsázet na růst ceny ropy, což komplikuje měnovou politiku centrální banky a cíl, její cíl 2% in, in, inflace to má velký dopad, eh, protože to může vést k systémovým rizikům velkých bank, jejich solventnosti i eh, surovinový trh. To přece eh, byla hlavní priorita předsednictví Francie v G20. Eh, ale pět let na to pořád ještě jsme v mrtvém bodě. Tak bych chtěl vědět, pane Draghi, co hodlá udělat Centrální banka proti finančním spekulacím s cenou energii, eh, tak abychom garantovali dlouhodobou stabilitu těchto cen energií v eurozóně. Děkuji. Prego, per un minuto e tre. Minutu 30, pan Stolujan. Mulțumesc, domnule președinte am convingerea că fără deciziile hotărâte și profesioniste. já vítám eh, pevná rozhodnutí centrální banky, pane předsedo. Ekonomika eurozóny mm, by jinak eh, dlouhodobě stagnovala, dokonce byla v deflaci bez těchto pevných rozhodnutí. Ale já si myslím, že eh, zatím ještě zde mm, jsme úplně neviděli dopady, dlouhodobé dopady eh, politiky eh, eh, nízkých úrokových sazeb. I mm, důchodové fondy, penzijní fondy, pojišťoviny, pojištění a to především investoři, institucionální investoři i mm, střadatelé, Eh, ti zatím na tom tratili, tak je třeba si položit otázku, kterou si klad, kterou kladou eh, všichni centrální bance. Jak dlouho si myslíte, že tato měnová politika, to znamená levné peníze, jak dlouho to může pokračovat? Mm, děkuji. Na dvě minuty paní Ferreira Elisa. Euh, děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, pane prezidente Draghi, Pane Draghi, já vám děkuji za odpovědi na otázky, které jsme poslali. Pokud jde o dopis pěti prezidentů, vaši odpověď už mám. Nyní čekám na odpovědi od dalších předsedů prezidentů. Eh, zajímalo by mě, jestli existuje mechanismus, který může kapitalizovat banky. Pan Dobrovský tady před, eh, přednesl, že ochrana eh, vkladů jsou, to je, že to je základní bod naprosto zásadní záležitost. A proto bych se uh, chtěl ptat, jestli tedy komise bude trvat na svých slibech, jestli je dodrží. Potřebujeme tedy eh, jednotný bankovní dohled, eh, máme také jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, nicméně nemám pocit, že by to optimálně fungovalo. Pojďme si vzít jako příklad ten jednotný mechanismus pro řešení problémů bank. Zatím to nefunguje optimálně směrnice se neaplikuje řádně a myslím si, že to dopadá především na ty nejvíce e, postižené národní ekonomiky. Měli bychom zabránit tomu, aby tady došlo ještě k dalším ztrátám e, střadatelů Dochází tu k velkým problémům na trzích, což je kontraproduktivní. Je to úplně něco jiného, než to, s čím se počítalo. Eh, vypadá to, že záchrana bagy je ještě komplikovanější než dřív. Vypadá to, že všechno budou muset eh, nést na svých bedrech ty nejkřehčí státy, což mě velmi znepokojuje. Velmi mě znepokojují dopady všeho toho. Ráda bych se zeptala, jak eh, Evropská centrální banka posuzuje tyto rizika. A kromě toho bych se ráda zeptala, jestli eh, Unie kapitálových trhů může pomoci. Pane předsedo, dostávám se k závěru svého komentáře. Ráda bych se zeptala, jestli tu existuje nějaká globální vize eh, konkurenceschopných bank. Je potřeba, aby eh, Evropská centrální banka mm, převzala koordinační roli. Eh, špatná unie kapitálových trhů může být naprosto kontraproduktivní. Děkuji. Děkuji a nyní pan von Stork, paní von Stork na minutu. Dneska hovoříme o Evropské centrální bance a její politice. Pane Draghi, vy již dlouhá léta eh, zastáváte politiku parciálních národních zájmů. Zachraňujete státy, které jsou předlužené a banky, které jsou krátce před kolapsem. To je fiskální politika, to není měnová politika. To znamená, že proto nemáte mandát. 25. července roku 2012 jste se zavázal, že učiníte všechno pro to, abyste udržel euro pohromadě. Pane Draghi, to není váš úkol. Vaším úkolem je to, aby hodnota eura byla stabilní, abyste ji stabilizoval a ne, abyste udržel eh, konstantní počet členů eurozóny. Vy řeknete, že to nevzdáte a chcete inflaci, chcete podnítit inflaci. Nicméně za tuto politiku bude muset někdo zaplatit a eh, to nebudou ti, kteří krizi způsobili, budou to, budou to ti lidé, kteří mají eh, životní pojistku, středatelé, drobní středatelé a e, to je na tomto špatné. Politika e, ty problémy nevyřeší, e, naopak poškodí lidi, což je nespravedlivé, nesoci, nesociální. Skončete s tím, tím byste prokázal Evropě službu. Děkuji. Mr. Draghi. Pane Draghi, Nedávno vydaná eh, zpráva o bankovnictví v Irsku eh, v obvinujícím způsobem ukazuje na ECB. Ukazuje, že 9 miliard se mohlo ušetřit eh, právě na nezajištěných v, v obligacích. Těch 9 miliard je pryč, je to historie, ale e, je tady velká křivda, která se děje v Irsku podle, e, pod e, vaším dozorem. Pane Draghi, hovořím o zničení těch vlastních směnek v hodnotě 31 miliard. Ty byly vytvořeny v prověřitele dvou nesolventních irských bank a na ochranu EU a tyto banky byly nesystémové, byly zlikvidovány nakonec, ale ECB eh, trvá na to, že těch 31 miliard naše centrální banka musí stáhnout z oběhu. My jsme eh, stáhli 6 miliard a teď mají spálit 25 dalších miliard. Prosím, odpovězte na tuto otázku. Dnes vás přímo eh, se ptám, budete mm, mm, opravdu pokračovat s touto obscenitou, prosím, odpovězte a mm, nechte, aby Mm, bylo by to <laughs> opravdu poprvé, kdyby v parlamentu byla odpovězena nějaká otázka. Děkuji, paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo komise, pane prezidente Draghi, Musíme si uvědomit, že celosvětový růst není veliký, že Čína zažívá krizi a to vytváří nejistotu nejen kvůli globální relativitě, ale také kvůli dopadu monetární politiky ECB. Vy jste hovořil o e, programu APP, to znamená o kvantitativním uvolňování, že by to tedy mělo dojít, e, vést ke zvýšení inflace. Nicméně inflace je 0,4% v lednu tohoto roku, to je stále ještě málo. Je to sice dobré pro eh, spotřebitele, pro jejich kupní sílu, ale z dlouhodobé hlediska je to špatné. Eh, investice nerostou, eh, ani přidělování úvěrů není dostatečné a to je velké zklamání. Od března loňského roku pumpuje Evropská centrální banka do ekonomiky mnoho peněz. Do konce toho programu to bude skutečně velká částka, nicméně Eh, nejvě, eh, tím se vlastně eh, podporuje fiskální politika, roste tlak na ECB, aby nakupovala státní dluhopisy a aby úroky byly nízké. Zároveň roste tlak na členské státy, aby prováděly strukturální reformy, protože bez strukturálních reform hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropě nedosáhneme. Děkuji. Paní Kapl, je tady na vás. Eh, modrá karta. Pan Arnold, akceptujete modrou kartu? Thank you. Uh, assessing the success or failure. Ano, když hodnotíme úspěch nebo neúspěch eura, tak se můžeme podívat na to, jak to vypadá s hospodářstvími, která jsou součástí eurozóny a na ty, které součástí eurozóny nejsou. Souhlasíte s tím, že euro jako politický projekt zklamalo, že to není úspěch? Souhlasíte s tím, že bychom měli respektovat demokratická práva těch zemí, která nechtějí vstoupit do eurozóny a těch, kteří, které chtějí eurozónu opustit? Já se v zásadě domnívám, že demokratická práva každé členské stát, z každého členského státu eh, a každého jednotlivce bychom měli respektovat. Eh, zároveň by bylo smysluplnější, kdybychom tady měli jednotnou evropskou měnu bez eh, těch dalších podmínek. V tuto chvíli je velmi pochybné, jestli ta eh, měna do budoucna tedy eh, bude úspěšná. V tuto chvíli to tak nevypadá. Eh, děkuji. Nyní paní Paunová. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. My v tuto chvíli diskutujeme o výroční zprávě ECB. Já už jsem o minul, u minulé výroční zprávě řekla, že půjčky podnikům nejsou dostatečné, že Evropské podniky závisí na bankovních úvěrech a jiné zdroje finančních prostředků jsou nedostatečné. Já tedy vítám opatření, která přijala Evropská centrální banka, aby toto řešila. Ta opatření jsou nejrůznější, negativní e, e, úrokové sazby, dlouhodobé cílené refinanční operace. E, první měsíce ukazují, že ta politická opatření byla relativně úspěšná, především pokud jde o e, snížení e, finančních rizik. Nicméně e, ty cílené dlouhodobé refinanční operace snížily pokles bankovních úvěrů, ale nevedly k hospodářskému růstu. Musíme si uvědomit, že celkem bylo zavedeno do, nebo napuštěno do bankovního systému 400 miliard euro prostřednictvím těch dlouhodobých dalších cílených refinančních eh, opatření. Eh, výroční zpráva ECB za rok 2014 jasně konstatuje, že podmínky pro podniky jsou stále velmi přísné a napjaté a je eh, potřeba si uvědomit, že výpůjční náklady jsou stále velmi vysoké. Já bych tedy ráda požádala komisi, aby přijala důslednější opatření a aby umožnila malým a středním podnikům peníze si půjčovat. Paní Beres, děkuji, pane eh, předsedo, pane předsedo banky. Víte, že my, byste často vystupoval za trojku, dneska za bruselské instituce, ale zde tedy si kladu otázku, jaká je role centrální banky právě při realizaci memoranda, především v Řecku. Tady si myslím, že eh, to je třeba, byste nám to osvětlil. Je to nutné. Spravodaj řekl, že bez ohledu na kvalitu měnové politiky, kterou vedete, tak eh, není jaksi samozpásná a eh, že vidíme, že dochází k oživení investic tam či onde Mm, ekonomické podmínky, jak jste řekl i vy, nejsou zrovna tak úplně klidné a měnová hospodářská unie by měly naléhavě být dokončeny a to nejenom eh, prostřednictvím bankovní unie, která zatím chybí, a eh, i eh, vytvořením unie kapitálových trhů. A také je třeba především realizovat rozpočtovou kapacitu měnové a <clears throat> ekonomické unie. My zde jsme slyšeli o zprávě pěti předsedů, kde se o tom také mluví. Vzhledem k situaci v eurozóně, vzhledem k potížím, ve kterých se ocitly některé členské státy, tak nemyslíte si, že třeba urychlit harmonogram a že mm, čekat na rok 2017, eh, mm, proč tedy kromě měnových nástrojů nemobilizujete ekonomické nástroje, protože jinak by to bylo příliš pozdě už. A poslední otázku. Otázka. O tom se nemluví ve zprávě pana Matiase a často eh, se o tom mluví, když hovoříme o výročních zprávách. To je mm, eh, bankovka 500 eurová bankovka. To je opakující se Eh, otázka, protože často se o tom mluví v souvislosti s financováním terorismu. Můžete, ono, můžete o tom říci více, protože to je tematika, kde asi vaše instituce by také měla přispět. Děkuji, pan Kusmiu. Děkuji Děkuji. Pane předsedo, pane eh, prezidente, pane komisaři, eh, já bych také chtěl připomenout prohlášení prezidenta eh, Maria Draghiho z roku 2012, kdy řekl, že ECB udělá všechno, co bude v jejich silách, aby udržela a bránila euro. A očividně od té doby ECB vede eh, v politiku téměř záporných úroků od března 2015 do března 2017. Jak jsme slyšeli, eh, eh, bude nakupovat státní dluhopisy za 60 miliard eur měsíčně a dohromady to tedy dá nějakých 1,5 bilionu. Díky tomu se podařilo udržet ceny dluhu u těch nejméně zadlužených zemí v eurozóně na nízké úrovni, ale pořád je tady málo nízká úvěrová dynamika pro, malých, pro malé podniky, ale vytvářejí se spekulační banky, eh, pardon, bubliny. A, a také je tady nízká, invest, nízká úroveň soukromí i veřejných investic a také tzv. Junckerův plán nebude přelomem v této oblasti. Ukazuje se, že eh, země, které mají národní měny, eh, svoje vlastní, mají už několik let vyšší eh, úroveň hospodářského růstu i další ukazatele než země, které používají euro. Děkuji. Senior Mann. Děkuji, pan Mann. Děkuji, pane předsedající. Navzdory negativním globálním podmínkám jsou prognózy pro evropský růst dobrý, dobré 1,7 Nicméně vysoké zadlužení členských států a vysoká nezaměstnanost, to se musí změnit, to se musí zlepšit. Tak tomu potřebujeme lepší financování reálné ekonomiky. Například potřebujeme lépe financovat, musíme lépe financovat malé a střední podniky potenciální rizika, pane prezidente Draghi. Eh, té hospodářské politiky s nízkými úroky nesmíme přehlížet. Já si myslím, že na vaše intervence můžeme mít různé názory. E, v normálním ekonomickém prostředí stačí pro řízení ekonomiky stanovování úrokových sazeb. Nicméně vzhledem e, úrokové krizi e, to nestačí. Potřebujeme udělat víc. Můžeme se přijít o to, jaké prostředky je potřeba zvolit, ale to, že je to potřeba, je jasné. Kromě toho si musíme uvědomit, že eh, vaše úkoly, rozsah vašich úkolů byl někdy kritizován. Nyní vidíme, že dohled je eh, oddělen od měnové politiky. To funguje od eh, listopadu roku 2014 Evropská centrální banka dohlíží na 122 systémově důležitých bank v e EU, eh, v eurozóně. Musíme eh, tuto transparentnost ještě potrhnout, ještě více posílit. Eh, my ve výboru Econ jsme se na tom shodli. Já pouze lituji toho, že mnoho ekonomických subjektů o tom zatím neví, že to ještě neproniklo na veřejnost a myslím si, že to musíme společně změnit. Děkuji, pan pane předsedo. Pokud jde o mě, tohle je poslední výroční eh, zpráva před prezidenta Maria Draghi. Eh, Mario se musí pohnout. Eh, cíl ECB e a sice udržet inflaci kolem 2% nedosáhl už od roku 2013. A navíc už měsíce máme téměř nulovou inflaci. Eh, deflace eh, klope, eh, tedy klepe na dveře a máme tady snižování cen ropy, stále je tady rostoucí nabídka a klesající poptávka po ropě, ale ECP pořád nakupuje státní dluhopisy a tím zatlačuje inflaci. To se vám nepodaří. I kdybyste zdvojnásobili program, co se stane, bude růst zadluženost a nezbytné reformy nepůjdou. Zastavte ten program, ztratili jste důvěryhodnost, eh, vyzývám vám, abyste eh, eh, odstoupil a už nepokračoval se do politice. Mario musí pryč. Senor Muresan. Děkuji, pan Muresan. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente dragi, vy jste aplikoval správné nástroje měnové politiky ve velmi obtížné době. Euro je měna, které můžeme důvěrovat a v průběhu dvou minulých let do eurozóny vstoupily další země. Nyní tedy musíme eh, provádět eh, hospodářské reformy na národní úrovni, protože devalvace naší měny nemůže být jediným nástrojem, který budeme aplikovat na to, abychom zvýšili poptávku po našich eh, výrobcích. Já si myslím, že těm reformám se zkrátka nevyhneme členské státy by si to měly uvědomit. Ty členské státy, které neprovádějí reformy, které nejsou konkurenceschopné, které ne, si nedají do pořádku veřejné financování, eh, směřují do další krize a Evropská centrální banka už jim nebude schopna pomoci. Pokud hovoříme o cenové stabilitě, tak zatím ta inflace neroste eh, dopad eh, krize v Číně a v dalších zmáhajících se, rozvíjících se ekonomikách na to má jednoznačný dopad. Evropská centrální banka musí poskytnout více informací o tom, jak bude vypadat eh, konec takového programu eh, kvantitativního eh, uvolňování, jak Eh, zaručí cenovou stabilitu. Paní, pane Draghi, vy jste řekl, že tady stojíme před velkou eh, krizí, že je tu ještě uprchlická krize, máte pravdu, ale já si myslím, že se tedy musíme naučit zvládat dvě výzvy zároveň. A neměli bychom eh, zapomínat na mm, krizi eura kvůli krizi uprchlické. Neměli bychom to brát jako výmluvu. Děkuji. Mm, Děkuji. Máme zde dvě modré karty, ale omlouvám se. Nyní přejdeme ke Catch the Eye. Máme osm žádostí o slovo tady. A já bych rád dal slovo všem osmi, ale to mm, máme jenom minutu na každého a kdybychom všem dali slovo, tak určitě mm, bychom museli potom jak si omezit tuto dynamiku potom, takže já eh, dám eh, slovo tedy všem hm, osmi a eh, nyní ještě těm, takže jako první má slovo pan Maletič. Děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, Opatření, která přijímáte, jsou důležitá a hodnotná a, a také si vážíme zpřístupnění finančních e, zdrojů pro výzkum a vědecké instituce, ale bez opatření fiskální politiky posílení e, hospodářské soutěže a investic do výzkumu a vývoje tohle prostě nedosáhne hospodářského obnovení a hospodářská obnova 1 až 2 neznamená úplné, úplná obnova. Proto musíme zahájit financování riskantnějších projektů, které mají větší růstový potenciál. Fungování jednotného trhu za stejných podmínek a za rovných podmínek je eh, důležité tak, aby eh, byly k dispozici prostředky malých a střed, pro malé a střední podniky ve všech členských státech. Takže i když potřebujeme obezřetnost, tak také musíme jednat eh, rychle hm, při dalším budování bankovní unie a unie na finančních trzích a musíme být kreativní při hledání nových prostředků pro ekonomiku. Paní Ton. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Děkuji. Děkuji za slovo. Evropská centrální banka samozřejmě hraje velmi důležitou roli při posilování evropského hospodářství má k dispozici mechanismy, které by měly podnítit hospodářský růst. Je velmi složité najít vhodnou eh, kombinaci nástrojů, nicméně v minulosti ECB ukázala, že dokáže eh, ekonomice pomoci. Nicméně tato opatření nebyla doposud dostatečně účinná a nestačila k tomu, aby ekonomika byla v takovém stavu, jak bychom očekávali. Musíme eh, vyslovit jednoznačnou kritiku. Samostatná opatření ECB nestačí k tomu, aby byl cen hospodářský růst. Eh, potřebujeme investice, jak řekli někteří kolegové. Jednotné, eh, tedy jednotlivé členské státy nebyly dostatečně důsledné a úspěšné při provádění reform. Potřebujeme další kroky. Evropská centrální banka má jednoznačná opatření k dispozici a proto tady eh, přebírá velkou zodpovědnost. Děkuji, pan Kaputo. Pane předsedo, eh, eh, růst, oživení růstku, to znamená rozhodnutí ve strukturálních politikách, v rozpočtu, v měnové politice. Pane, pan předseda odpověděl na moji otázku ze září 2014. Opatření měnové politiky, která byla přijata v posledních letech, ta na to mají reagovat. A zde vidíme ale, v jakých problémech žijí evropští občané, především protože členské státy neprovádí strukturální reformy. V důsledku toho činnost ECB E, musí e, být to odhodlaná, pokud jde o stabilitu cen a měnu, ale to nestačí. Je třeba zlepšit governance a koordinaci hospodářských politik, tak abychom zredukovali nerovnosti, nerovnováhy, rozpočtové nerovnováhy a eurozóna zatím je velice křehká a i zde je třeba, aby členské státy a instituce byly více politicky angažované, provádět vyvážené, udržitelné strukturální reformy. Já chci poděkovat panu předsedovi předsedovi Dragimu za jeho angažovanost posílit důvěryhodnost měnové a eh, hospodářské unie. Děkuji, pan Luk. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Evropská unie eh, eh, je konfrontována dvěma obrovskými krizemi, eurokrizí a uprchlickou krizí. Obě dvě tyto krize se rovnají Eh, úplně strašidelným způsobem. Eh, zatímco eh, paní Merklová v uprchlické krizi zatím bere uprchlíky v netušeném rozměru aby, a snaží se udržet šengenský prostor, Evropská centrální banka neomezeném rozsahu tiskne eh, peníze, aby udržel eurozónu do, pohromadě, ale obojí akorát kupuje čas, neřeší to strukturální eh, příčiny. U, eh, v uprchlické krizi jsou příčiny Eh, chudoba a, a, a války mimo eh, v Evropskou eh, v unii a to není řešitelné, ale v Evropě to řešitelné je. Máme tady nemocného muže Evropy v Řecku. Evro, Řecko musí pryč z eurozóny, aby se Evropská unie mohla vrátit, eurozóna mohla vrátit k blahobytu. Věgaš? o banco central <clears throat> europeu representa hoje o maior centro de poder da União Europeia. Ano. Musíme si uvědomit, že Evropská unie tady stojí před velkým úkolem. Evropská centrální banka převzala funkce, které jednoznačně eh, přesahují její možnosti podle stanov. Evropská centrální banka převzala bankovní dohled a eh, má tedy úkoly, které jsou ve vzájemném konfliktu provádí intervenci v rámci hospodářské politiky, která hraničí se vydíráním národních států. Členské státy musí učinit všechno pro to, aby se situace zlepšila. A já se ptám, jaké protiplnění za to nabízí, jaké záruky Evropské centrální banka nabízí. Je to legitimní otázka, která se dneska nabízí vzhledem k té rozk- promiskuitě. Jaká je aktuální úloha ECB, jak se zastává eh, stabilního eh, finančního rámce? Děkuji. Erikson. Děkuji, pane Erikson. Eh, Já skulle vilja säga att jag já eh, bych chtěl říci, eh, že mám obrovský eh, respekt vůči panu Dragimu a tomu, jak vykonává svoji úlohu, protože ECB se pokouší znovu postavit evropské hospodářství na, nohu, na nohy a to je nesmírně těžká úloha. Myslím si, že je také ale zajímavé se znovu zaměřit na to, jak se řeší inflace, co lze vlastně udělat, jaké možnosti máme k dispozici, e, například e, by ty snahy, které podniká ECB, e, se daly dělat efektivněji. Nemůžeme se třeba postarat o to, aby ty prostředky byly lépe vynakládány a postarat se o větší efektivitu a přispět tak k tomu, například k rozvoji sociální oblasti. Na to bych rád slyšel odpověď. Děkuji, paní Roth. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, v životě se dají dělat dvě věci. Eh, buď nezávislé věci a, můžete se opírat o konkrétní fakta, dělat to, co je nejlepší pro občany, a nebo naopak můžete věřit svým předsudkům a potom dělat všechno, co jde k jejich prosazení. A tady například děláme k prosazení eh, eura. Eh, všechno v této zprávě. A my to podporujeme tady. Podívejte se na ten příklad eh, tolika to, jak komise říká, že očekává růst 1,7 pro eurozónu na rok 2016, zatímco Světová banka očekává růst Británie třeba z 2,6 Eh, také se říká, že eh, jejich eh, pracovníci mají být vybíráni podle pohlaví. Tak co budu dělat? Já budu hlasovat proti této zprávě nebo se zdržím, protože Británie naštěstí není v eurozóně, takže britští poslanci by neměli říkat, co mají nebo nemají dělat. Senior Schaffhauser. Děkuji, pan Schaffhauser. Ano, děkuji, pane předsedo. V roce 2012 eh, s François Droa, eh, generálním tajemníkem Elize, pan Basalini za podporu pana Montyho, eh, mm, mm, vytvořili pracovní skupinu rozvojové banky, aby skutečně došlo ke změně v reálné ekonomice, aby se investovalo do těch strukturálně deficitních zemí, do obnovitelných zdrojů, do energetiky, do infrastrukturních Eh, projektu, Ale k tomu této iniciativě nedošlo z různých důvodů. Proč neoživíte quantitative easing do reálné ekonomiky? Gracias. Děkuji. Pan Dombrovský Chair, slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, Nejprve bych vám rád poděkoval za naši dnešní rozpravu. Parlament má velmi důležitou roli v hospodářské eh, politice eh, v Evropské unii. A proto je to velmi důležité, že spolu hovoříme. Komise podporuje dialog mezi výborem ECON a ECB. Evropská centrální banka se snažila řešit riziko období nízké inflace a i nadále bude hrát klíčovou roli eh, při stanovování cílů pro eurozóny. Nyní je potřeba, aby dostály svým zodpovědnostem i národní orgány. Dopad krize nebyl pouze cyklický, kromě toho je tu strukturální prvek a to e, má dopad na hospodářství v EU. E, strukturální reformy a měnová politika obojí k tomu musí přispět. V letošním roce komise stanovila jasné priority e, a pokud tedy provedeme všechna opatření, která jsme si vzali, tak bychom mohli podnítit hospodářský růst, investice a vytvářet pracovní místa. Chceme prohloubit vnitřní trh a Eh, také posílit průmyslovou základnu. Kromě toho chceme prohloubit hospodářskou a měnovou unii a chceme eh, se přitom opírat o zprávu pěti prezidentů. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Draghi. Thank you. Thank you. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, já jsem velice vděčný za tuto debatu a pokusím se odpovědět na většinu eh, těch připomínek, ale musím se předem omluvit, eh, že nezvládnu všechno vzhledem časovým omezením. Některá ta eh, prohlášení nebo ty otázky mimochodem mm, byly vnitřně politické, takže nejlepší by na ně mohly odpovědět národní vlády, parlamenty a možná váš vlastní parlament. Já se pokusím se zaměřit na ty hlavní eh, věci, eh, z řady, eh, které si odnáším z řady z těch otázek. Řada z vás má pochyby ohledně účinnosti opatření naší monetární politiky. Já se pokusím vysvětlit, proč jsem několikrát řekl, že naše opatření vlastně fungují. Všechny ty kvantitativní indikátory ukazují eh, eh, zlepšení, v, eh, pokud jde o podmínky financování a uvěrování. Například úroveň uvěrování v eurozóně klesla o 80 bazických bodů od roku 2014. A teď také mimochodem řešíme rok 2014, ale od té doby se toho stalo hodně, takže já vám dám teď aktuální zprávu o vzhledem k této situaci. Čili eh, tam tady to spadlo o 80 bazických bodů a, a, a o 140 eh, bazických bodů eh, to spadlo o, v, v zemích, které byly nejhůře zasaženy krizí. Tyhle eh, zlepšené podmínky se promítly do vyšší úrovně eh, úvěrování a investic v eurozóně, podpořily hospodářský růst a inflaci a eh, posílily odolnost v eurozóně tváří v tvář nepříznivému globálnímu vývoji. Řeknu vám proč. V květnu 2014 předtím než jsme oznámili kvantitativní uvolňování, tak v půjčky firmám eh, se eh, snižovaly eh, každý rok o 2,9 ale od července 2015 toto snižování přestalo a úvěry začaly zase růst. Za třetí, kroky k zajištění cenové stability podporují důvěru v euroekonomiku jako celek a podporují tedy hospodářské oživení. Kdybychom bývali nepřijali naše opatření, tak eurozóna by byla v čisté deflaci minulý eh, rok a, a ceny by bývaly spadly ještě rychleji. Naši zaměstnance vypočítali, že bez eh, našich úvěrových opatření a kvantitativního uvolňování by růst býval o 1% nižší v roce 2015 až 17 a inflace by byla úplně negativní v roce 2015 a určitě nižší pro rok 2016, než teď předpokládáme. Několik z vás se ptalo eh, na malé a střední podniky, jak eh, je to všechno ovlivňuje. Tady mohu zopakovat to, co jsem říkal na tiskové konferenci. Promítání našich opatření do reálné ekonomiky bylo významné, pokud ne impozantní. Ten balíček z června 2014 úvěrový mimořádně prospěl malým a středním podnikům, se zdá, protože úroveň úvěrování na malé úvěry klesla méně než u velkých úvěrů. A nedávný průzkum, a dělají se dva typy průzkumu, jeden průzkum bankovního úvěrování, kdyby se ptáme bank, co plánujete dělat, jaké hlavní faktory zvažujete, když se rozhodujete o udělení úvěru, tak tam ta reakce je v zásadě, že není žádný limit v současné době. A potom je tady průzkum komise, pokud je mohu citovat, a tam je uvedeno, že poslední eh, průzkum, pokud je o přístup eh, malých a středních podniků financování, ukazoval eh, lepší přístup a stejně tak větší ochotu bank půjčovat v posledních 6 měsících roku 2000, ne, pardon, od dubna do září 2015. Nicméně eh, eh, stále eh, úvěry, tedy úroky za malé úvěry jsou vyšší než za vyšší úvěry. Zejména v zranitelnějších zemí eurozóny, no tak to, ale to odráží vyšší úrok, riziko těchto úvěrů. Ale tuto situaci chceme překonat. Takže dochází ke zlepšením. Byla to zlepšení taková, jak bychom chtěli? Ne, zatím ne ale musíme toho udělat více. Musíme se postarat o to, aby eh, se dále zlepšily eh, podmínky pro malé a střední podniky a jejich uvěrování. Pokud jde o mé ehm, postavení v monetární politice, tak eh, vzhledem k stále větším eh, rizikům k cenové stabilitě směrem ze zhora, tak hospodářská rada je připravena podle našeho mandátu eh, revidovat a přehodnotit naši monetární politiku začátkem eh, v března, pokud to tedy podloží příslušné informace o měnovém vývoji. Několik otázek a prohlášení se zaměřilo na potenciální rizika spojená s nízkými úrokovými sazbami a našimi nekonvenčními opatřeními. Tohle se týkalo zejména vnímání toho, že nízké úrokové sazby negativně eh, ovlivňují eh, střadatele a naše eh, politika může ohrozit finanční stabilitu. A pokud jde o Eh, zvláštní penzijní eh, fondy eh, a pojišťovny a obyčejně, obecně střadatele tedy. Takže já jsem už to několikrát říkal, ale zdůrazním znovu následující. Pro střadatele platí, že nominální sazby na řadu typů úspor jsou v současné době v Evropě historicky na nejnižší úrovni. Rovněž jsem už vysvětlil, že toto prostředí odráží současné hospodářské i strukturální podmínky, tedy, ta, tedy tážete-li se, jak dlouho toto potrvá, potrvá to, dokud se hospodářské prostředí nezlepší je to tedy spíše příznak než příčina pomalého zotavení po dlouhých letech, kdy se hospodářský, hospodářství chovalo neduživě a nereagovalo na pobídky. Představte si, že bychom se odrazili nebo odchýlili od současného modelu monetární politiky. K čemu by došlo? Je to obtížně představitelné ještě více bychom eh, svazovali ruce hospodářské dynamice a prodlužovali bychom období nízkých úroků, což by dále pohánělo útlum je rovněž důležité si uvědomit, že úspory nejsou jediným způsobem spoření. Pokud tedy se podíváme komplexním způsobem na eh, kupní sílu domácnosti, zjistíme, že má i další nástroje pomoci, které jí pomáhají se do zotavit. Například nedávná analýza Německé spolkové banky ukazuje, že návratnost od roku 2008 v Německu průměrné německé domácnosti je 2,8%, což je sice nižší než průměr před krizí, ale rozhodně vyšší než například mnoha období v 90. letech. Tedy nemůžeme rozhodně zde tvrdit, že by se někomu vyvlastňovaly úspory, to nebylo dnes, ale při jiných příležitostech jsem to slýchal. A konečně potenciální dopady pro střadatele musí být nahlíženy v širším kontextu. Úspory eh, vznikají z příjmu a my tím, že budeme podporovat zaměstnanost a poptávku i přes eh, ještě nepříliš živé prostředí hospodářské, tím zvyšujeme potenciální úspory které domácnostem pomáhají. Rovněž jsem zde slyšel obavy týkající se finanční stability a jak může monetární politika ovlivnit tuto stabilitu. Samozřejmě cenová stabilita je naším cílem a zároveň předstupním předpokladem pro obecnou finanční stabilitu a musíme neustále sledovat, že se takto odvíjí situace. Zároveň ale počítáme s tím, že i tam může dojít k nezamýšleným vedlejším účinkům, například pokud dojde k přehnanému riskování ze strany bankovního sektoru a proto potřebujeme jak mikro, tak makroobezřetnostní opatření a ne změnu našeho monetárního postoje. Nyní pouze stručně se vyjádřím k sou, součinnosti Evropské centrální banky v makrohospodářském měřítku, eh, o čem se zde hovořilo. Trojka vznikla v roce 2010 a eh, tehdy jsme nebyli správně vybaveni na to, abychom byli schopni reagovat na ztrátu tržního přístupu. Proto jsme se tehdy snažili o poradní roli těchto dvou zbylých eh, finančních institucí pro Evropskou komisi, tedy Mezinárodní měnový fond. A eh, zdálo se, že trojka vznikla, aby čerpala z různých zkušeností, rozmanitých zkušeností těchto tří finančních institucí. A to nebyl jediný pádný důvod, proč se měla Evropská centrální banka vyjadřovat k tomu, co se děje, ale rovněž pokud to trojka akceptovala, tak úspěchy pomáhaly v proměnách a v ochraně finanční stability. Já chci zdůraznit, že takovýto systém byl nakonec kodifikován v smlouvách a ve spolu a rovněž i spolu zákonodárci v dvojbalíčku a Evropský soudní dvůr potvrdil legalitu této instituce a rovněž Evropská centrální banka poskytuje poradenskou činnost v pěti členských státech, i když nesmíme zapomínat, že definitivní zodpovědnost za uskutečňování programů a i finanční politiku spočívá v rukou euroskupiny, tedy ministru financí a v u ESM, tedy Evropského mechanismu stability a nikoliv na bedrech členů trojky. Jak už jsem se vyjádřil při jiných příležitostech, ECB nemusí setrvat jako součást trojky navždy. Ale jakákoliv změna současného systému musí být velice bedlivě zvážena a není na mě, abych o tom rozhodoval. Několik málo připomínek nyní k transparentnosti. A zde mohu pouze říci, že opatření ke kterým došlo v průběhu tohoto uplynulého roku, se týkala právě zlepšování transparentnosti. Celá řada kroků a určitě e, to, k čemu jsme přikročili, e, podpořilo e, transparentnost, například zveřejňování záznamu, zveřejňování mého kalendáře i členů rady a rovněž častější podávání zpráv. Vše to transparentnost posílilo. Já jsem ochoten poskytovat dodatečné informace o tématech, která jsou zejména zajímavá a to rovněž posiluje transparentnost. Od eh, září loňského roku eh, moje kancelář pravidelně informuje o ELA, kdykoliv to eh, bankovní protějšky členských zemí považují za užitečné a nutné, rovněž naše záměry týkající se granulárních eh, úvěrů a eh, a na kreditu budou poskytována tedy přístup k dokumentaci s záměrem posílit transparentnost a zodpovědnost naší instituce pokračuje. Nyní krátký komentář k završení Evropské monetární unie. Jak už někteří z vás uznali, zpráva pěti předsedů nám dala jasnou cestovní mapu k další integraci a e, uvítala návrh komise rovněž, tedy já vítám na um, návrhy komise na krátkodobé opatření. Završení bankovní unie z našeho pohledu je nesmírně významné. Na jedné straně to znamená společně dohodnutá pravidla, která musí být eh, prosazována a nejdůležitější eh, e, příklad je BRRD, e generálním ředitelstvím DGSD, a rovněž nám zatím chybí backstop pro jednotný, jednotný mechanismus řešení pr- problému bank. Rovněž třetí pilíř, společná záruka, společný, eh, společné schéma záruk pro střadatele není dokončena. Proč na tom záleží? Protože nám musí důvěřovat všichni, střadatele všichni občané ve všech zemích a bankovní unie rovněž je zcela nezbytnou součástí další hospodářské a peněžní unie a další budoucnosti EU. Ale abychom dokázali uskutečnit všechny návrhy do zprávy pěti předsedů musí dojít k uskutečňování mnoha dílších kroků a já se budu těšit na další návrhy týkající se dlouhodobých záležitostí. Chci rovněž připomenout, jako už jsem to učinil jinde, že aby Evropa prosperovala, nemůžeme mm, u obnovy, tady souhlasím s těmi, kteří to rovněž potvrdili, spoléhat pouze na monetární politiku. Naše monetární politika je takovou kostrou, je zcela zásadním předpokladem, ale sama o sobě není dostatečná k tomu, aby obnova hospodářské oživení se stalo strukturálním a nikoli pouze cyklickým epizodem. Obdržel jsem rovněž otázku totiž eh, bankovky vysokých hodnot. A tady musím říci, že výkonná rada ECB už nějakou dobu se touto otázkou zabývá a už technicky se snaží řešit otázku bankovek vysokých hodnot. Zatím jsme ještě k konečnému rozhodnutí nedospěli, protože tam otázky znějí, jakým způsobem jakékoliv rozhodnutí nejlépe prosadit, jak je sdělit, chceme přistupovat ke změnám, ale chceme, aby byly dobře zorganizované a chci všechny ujistit, že jsme opravdu odhodláni ne nespřístupňovat tyto banky tak, aby z nich mohli těžit eh, zločinci. Děkuji vám, pane Draghi. A nyní má slovo pan Otis Marias na eh, dvě minuty, čili pan zpravodaj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili diskuze. Já souhlasím, pane Dragi, že musíme mít pohled napřený do budoucna. Ale to znamená, že ECB se musí kriticky postavit chybám minulosti. Teprve v září jsme pochopili, že budeme muset bojovat Eh, prostřednictvím, tedy použít kvantitativní eh, uvolňování. A bylo, přišlo to pozdě. Dělali jsme do té doby vlastně něco jiného než americký FED. Eh, a do té doby jsme trvali na politice úsporných opatřeních. Neodpověděl jste ovšem, pane Dragi na otázku konfliktu zájmu jste řekl, že budete muset v určitý okamžik opustit trojku, ale neříkáte kdy navzdory rozhodnutí soudního dvora, které akceptujete. Jak může někdo připustit, aby Řecko vlastně půjčovalo 70 miliard svým věřitelům prostřednictvím bankovního systému, protože se účastní systému um, kvantitativního uvolňování. Také jste nereagoval na kritiku uh, vymáhání memorand. Ukazujete prstem na euroskupinu, ale ty úvěrové limity, které byly Ehm, uvaleny na Řecko měly závažné důsledky. Vyústilo to dokonce v referendu odmítnutí plánu ehm, řeckými voliči a mnozí tomu říkali tehdy převrat. Musíme vyřešit vnitřní rozpory v eurozóně, ale předtím musíme řešit otázku státního svrchovaného dluhu, prostřednictvím jeho zespolečnění a částečného odpisu. Tohle jsou věci, které byly původně součástí mého usnesení, ale nakonec EPP se postaralo o to, aby tato kritika z mého návrhu zmizela. Děkuji. Děkuji a